Uh, takže, drazí kolegové, krásné odpoledne vám všem. Vítejte na našem odpoledním zasedání. Nyní budeme projednávat bod týkající se společné rozpravy s delegací Evropského parlamentu pro vztahy se země Magrebu. A já jsem opravdu mimořádně šťastná, že toto zasedání eh, provádíme společně s ředitelem této, eh, se ředitelkou této delegace pro Magreb, paní Ajalou Sender. Situace v Libii eh, vyvolává mimořádný zájem a bylo rozhodnuto, že by mělo dojít k návštěvě Liby, ale dokud nebudeme mít žádné další informace, jsme odkázáni na informace zástupců evropských institucí, kteří občas do Libie jezdí. Dovolte, abych tady všechny přivítala na tomto společném zasedání. Společný debriefing vyústí v diskusi na Radě pro zahraniční záležitosti 22. února 2018. Eh, paní Sanders dorazila akorát včas, takže dovolte abych zároveň mezi námi přivítala pana Vincenta Piketa, šéfa divizi pro Magre v rámci SVČ a mm, také jsme pozvali UNHCR, zástupci se omlouvají, že nemohli zaslat svého zástupce, ale e, nezbytné informace najdete mezi svými dokumenty a podklady ze schůze a nyní dávám slovo paní Ayala Sanders na úvod a ona potom předá slovo panu Piketovi, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve vyjádřila naši upřímnou soustrast a směrem k rodinám, občanským obyvatelům Libie, kteří se včera stali oběťmi útoků a vyjádřit soustrast jejich rodinným příslušníkám. Eh, my v Evropské unii skutečně Eh, chceme udělat vše, co je v našich silách, aby se dosáhlo stabilizace situace v Libii a dosáhnout toho, aby obyvatelé Libie mohli žít v míru. Víme, že současná situace je nesmírně obtížné, ale my chceme dostat našemu úsilí a i nám tomto společném zasedání eh, chceme tedy vyjádřit naši solidaritu s oběťmi a jejich rodinami. Zároveň bych ráda řekla, že za delegaci pro Magreb eh, velice děkuji za tuto příležitost výboru Libe, za tuto příležitost završit tuto společnou schůzku týkající se situace v Libii. Kromě toho děkuji mnohokrát zástupcům SVČ, zejména panu Pik Ketovi za to, že přišel, aby nám poskytl aktuální informace o současné situaci v Libě, o tom, jak pokračují rozhovory, kde jsou největší problémy. A také vítám pana Ambrosio z Mezinárodní organizace pro imigraci, což je organizace, která eh, často eh, nám také eh, poskytuje informace o své práci, o potížích a o těch velkých výzvách, kterým společně v Libii čelíme. 22. ledna Rada pro zahraniční záležitosti, jak vy víte, vedla diskusy o Líbii tváří v tvář té komplikované situace a specifický zástupce pan Salame, který je specifickým vyslancem OSN, to zhrnul, situaci tedy v Libii zhrnul v rámci pokračování politického postupu v rámci možnosti vzniku nové ústavy a v rámci nových voleb. Samozřejmě eh, absolutní podpora ministrů zahraničí se mu dostala v jeho úloze jít směrem k procesu usmíření v zemí. Ministři pro zahraniční záležitosti diskutovali také o závazku Evropské unie pomáhat v Líbii pro na podporu rozvinutých sil, které za pomoci OSN se snaží stabilizovat situaci také za pomoci příslušných agentur OSN, které pracují v konkrétní oblasti migrace a migrantských toků. Eh, a s, a s tím související prekární, prekární situací obyvatel, které se zde nacházejí. Zároveň se hovořilo o nezbytnosti pokračovat v práci a ve spolupráci se zeměmi původu, zejména se zeměmi sousedícími s Líbí protože to, mám, to máme společné zasedání slibe, alespoň toliko jsem chtěla říci u dovodem a velice se těšíme na informace, aktuální informace od zástupce SVČ, abychom se dověděli, jak to nyní vypadá, jak si Evropa stojí, jak, si spolu, jak spolupracujeme s OSN a jak tam vypadá situace osob, které prchají a jaká je situace tedy u prchlíků v Líbii. Děkuji mnohokrát. The floor is yours. Slovo, pane Piketa. Thank you very much indeed. Děkuji vám moc krát. Děkuji vám, paní předsedkyně, za tuto příležitost vám poskytnout aktuální informaci ze strany ESVČ ohledně našeho přístupu k Libii. Já mám připravený text, který použiju, ale nedávné události v Libii v uplynulých dnech ukazují, eh, jak málo platné jsou předem připravené texty. Před deseti dny eh, vypukly boje na jediném fungujícím letišti v Libii poblíž Tripolisu, letiště Maltiky, kde bylo zabito mnoho lidí, včetně civilistů. E, byla narušena doprava téměř po jeden týden což také zabránilo společné misi EU a OSN a Africké unie. Před dvěma dny v Bengází e, došlo k dvoj, dvojímu útoku bombami v automobilech. Teroristé zabili přes 30 lidí, mnohem více zranili. Mělo to samozřejmě značný dopad na stabilitu a bezpečnostní klima v zemi. Včera přišly strašlivé zprávy o mimosoudních popravách deseti osob – Nikdo přesně neví, o koho šlo, kdo byl zabit. Nicméně byly zabity po eh, sumárním eh, soudu a, a to jedním z velitelů eh, Libel, libijské národní armády, maršálem Haftou. To je velitel, který je hledán Mezinárodním trestním tribunálem pro porušování lidských práv a pro válečné zločiny v průběhu uplynulých dvou let. A to eh, eh, jak si vyvažuje veškeré případné naše akce. Eh, jenom to ukazuje, jak brutální je nyní situace v Libii. Ukazuje to, jak, je roz, jak jsou roztříštěné bezpečnostní síly v této zemi. A ukazuje to, jak moc Libie a celý svět potřebují politické řešení této politické krize. Takže na úvod eh, své krátké zprávy z pondělní schůze eh, zahraničních věcí, které se zúčastnil i zvláštní zástupce Hasan Salamej ze Spojených národů. Ten eh, přednesl ministrům zahraničí poměrně obsáhlý briefing a po něm následovala kvalitní diskuze. Těžištěm eh, byly dvě hlavní eh, cesty, kterými se Evropská unie angažuje v Libii. Je to jednak eh, směr politický, to znamená eh, podpora eh, akčního plánu OSN, který představil pan Salamej loni v září, krátce po svém jmenování. Mezi klíčové prvky tohoto plánu patří záměr uspořádat volby v Libii prezidentské volby i parlamentní volby. To je samozřejmě velký úkol, zejména v libijském kontextu. Tím spíš, protože momentálně volební rámec vůbec neexistuje. Libie nemá žádnou ústavu která by pamatovala, nebo která by zřizovala roli prezidenta. Neexistuje žádné právní uspořádání, na jehož základě by prezident ze své funkce eh, interagoval s vládou a s parlamentem. Takže ještě než budou realizovány tyto volby, eh, musí proběhnout mnoho přípravných prací na zákonné stránce i na stránce operační. Pozitivní je, že už začala registrace voličů a pan Salamej byl poměrně optimistický. Podle něj e, bude možné volby uspořádat v poměrně rozumném čase. Klíčové pro uspořádání voleb a pro vytvoření legislativního rámce pro volby je také zorganizování národní konference, na které chce pan Salamej přivést eh, dohromady mnoho zainteresovaných stran eh, z ekonomického života, politického, kmenového života. A hlavním cílem této konference má být vytvoření širokého politického konsenzu který by zajistil, aby volební výsledky, jakmile budou známy, byly akceptovány politickou třídou, politickou garniturou. E, zorganizování této konference je velkou výzvou, to je očividné, a z tohoto důvodu pan Salamej hodlá začít poznenáhlu několika dílčími konferencemi, které budou přípravou na tu hlavní konferenci. Takže to je e, jedna cesta, kterou se pustil vysoký představitel kterou, kterou se pustil OSN a vysoká představitelka to podporuje, protože eh, pouze na základě patřičného legislativního rámce, ideálně přijaté ústavy, ale eh, pokud to nebude možné, tak alespoň na nějakém přijatelném právním základě lze uspořádat volby a pouze tak eh, můžeme udržitelně uvažovat o řešení současné politické krize. Takže to je eh, jeden důležitý úkol. A potom druhý. V pondělí na Radě zahraničních věcí jsme eh, probírali spíše ekonomickou stránku věci. Eh, tady je ten obrázek poměrně smíšený. Na jedné straně, na úrovni makro čísel, jsou výsledky poměrně dobré. Ceny ropy vzrostly, takže příjmy z ropy vzrostly. Libijská produkce je poměrně stabilní nad úrovní milion barelů denně. Takže truhly centrální banky se postupně plní. A jsou peníze na zbyt. Nicméně peníze se nevynakládají správně a dostatečně. Mnoho z nich jde na platy vládních úředníků, bezpečnostního personálu, v jeho řadách jsou i jaksi zaměstnanci neformální neboli milice, ale hodně peněz se vytratí na ministerstvech a ve veřejném sektoru, který potřebuje finance a málo co se dostane k občanům. Takže navzdory pozitivním makroekonomickým číslům a navzdory stabilním směným kurzům nás čeká ještě dlouhá cesta. Jednou novinkou je, že Evropská unie se přidala e, do takzvaného ekonomického dialogu, který v Libii už nějakou dobu probíhá. Doteď tedy probíhal bez EU, ale minulý týden jsme se stali jeho součástí a velice rádi budeme přispívat do politických úvah v tomto rámci, které vedou samozřejmě sami Libijci. Tolik k politické a ekonomické větvi. A konečně migrace. To je samozřejmě nejvyšší priorita nejenom celé Evropské unie, ale také vysoké představitelky. V podstatě v průběhu roku 2017, o tom budeme hovořit podrobněji, se čísla vylepšila, došlo k pokroku příchozích na evropských březích bylo méně. Bylo méně nepravidelných migrantů, méně lidí zemřelo na moři, což je samozřejmě humanitárně významné. Více lidí bylo z moře zachráněno a více lidí, více ilegálních migrantů bylo navráceno z Libie do země původu. a to v rámci programu, eh, na kterém spolupracujeme s IOM a s UNHCR. Je to program eh, dobrovolných asistovaných návratů. Jsme u cíle, bylo všechno vyřešeno? Samozřejmě, že ne. Faktem je, že počet nepravidelných migrantů v Libii je stále ještě velmi vysoký. 600 tisíc zhruba. A stále potenciálně můžou vzniknout problémy. Za druhé, mnoho nepravidelných migrantů je drženo v záchytných centrech, které provozuje vláda. Některá záchytná centra provozují také naprosto eh, neformální eh, uskupení, eh, která nejsou pod vůbec ničí kontrolou takže stále je tu velký humanitární a lidskoprávní problém. A z tohoto důvodu se vysoká představitelka rozhodla komunikovat zejména s organizacemi OSN a také s Africkou unii a snaží se o posílení eh, asistovaných dobrovolných návratů eh, osob zadržených v těchto centrech. Naším cílem je samozřejmě přesvědčit Libijce, aby zanechali praktiky eh, kriminálního zadržování ilegálních migrantů a do té doby se snažíme o prozatímní řešení, které by spočívalo při nejmenším v tom, že by eh, nelegální migranti eh, byli odděleni od těch, kteří jsou z humanitárních důvodů drženi. Potom vznikla task force eh, mezi EU, eh, e Africkou unii a spojenými národy. To byl výsledek summitu EU a Africká unie v Abidžánu 29. listopadu. V Bruselu jsme se setkali 14. prosince, abychom naplánovali práci Hlavním prvkem je program dobrovolného asistovaného navracení. To je velmi operativní cíl a druhý cíl je spíše politický. Jde o komunikaci s libijskými orgány, která samozřejmě probíhá neustále, ale doufali jsme, že by mohla probíhat formou společné mise s Africkou unii a OSN eh, COLEX. a tento týden v pondělí 22. ledna nicméně tato mise musela být odložena do budoucna z důvodu střetu na libijském letišti a bude patrně uskutečněna okolo 20. února. Takže taková je situace. Hlav, tím hlavním zůstává všude spolupráce s OSN, plná podpora politickým postupům OSN a praktická úzká spolupráce s OSN, pokud jde o migraci. Děkuji vám moc krát, pane Pike, děkujeme za detailní informace. Já dám slovo teď panu eh, Ambrozimu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré odpoledne vám všem. Jenom stručně k našemu pohledu na to, co se děje v Libii a co se snažíme dělat eh, v úzkém partnerství, zejména s Africkou unii a s některými členskými státy Evropské unie. Musíme si neustále uvědomovat, jaký je kontext té bezpečnostně politické situace. Ten tak nějak zastěňuje všechno ostatní, co se snaží dělat organizace jako UNHCR nebo IOM, což má značný dopad na naši schopnost vykonávat nebo nevykonávat každodenně náš mandát. Obecně vzato jsou tři kategorie lidí, na které konkrétně cílíme v naší právné osoby v Libii. Těch je asi 180 tisíc momentálně a toto číslo naštěstí klesá. A e, klesá poměrně e, stabilně za posledních pár měsíců, protože, a to souvisí s druhou kategorií, zhruba 350 tisíc e, bývalých vnitřně vysídlených Libíců se rozhodli navrátit se domů a vybudovat znovu své domovy. To je druhá kategorie lidí, které pomáháme protože zajištění eh, vnitřně vysídleným Libijcům návrat domů a eh, poskytnutí příležitosti, jak si začít znovu a znovu si vybudovat domov a eh, obstojné živobytí, to je zásadní pro stabilizaci celé země a veškeré politické procesy, které už tu byly zmíněny. A třetí kategorií jsou samozřejmě migranti. Těch je přímo zaregistrovaných asi 620 tisíc. Ale situace v zemi je samozřejmě taková, že ne, nemáme jaksi přístup do všech koutů a zákoutí Libie, takže si nemůžeme být jistí, že 620 tisíc je eh, úplné číslo. Eh, naše odhady říkají spíše 800 tisíc migrantů, možná ještě trochu více. Takový je přibližný počet migrantů, který momentálně odhadujeme v Libii. Jsou eh, rozšíření více či méně po celé zemi a velká část z nich, přes 50 pokud máme správné informace, prohlašuje zcela jasně, že jakmile opustili svou zemi původu, původně hodlali do Libie přijít pracovat. Libie byla eh, tradičně cílovou zemí pracovní imigrace a byla to země, která se opírala o pracovní migraci a přestože se to zdá divné, tak i dnes je cílem mnoho, mnoha národností ze subsaharské Afriky. Takže drtivá většina migrantů, kteří momentálně jsou v Libii, původně nehodlala eh, přeplavit středozemní moře do Evropy. To je až sekundární cíl, eh, který část z nich eh, napadne, až když v Libii nenajdou to, co hledají. O to je relevantnější, abychom dosáhli pokroku na poli, snížili počet těch eh, sekundárních rozhodnutí dostat se do Evropy. Máme několik dobrých zpráv navzdory celkové situaci, která je poměrně tristní. O té první už eh, tu byla řeč, ale ještě jednou bych to zdůraznil. Počet vnitřně vysídlených osob, které se vracejí domů, se každý měsíc zvyšuje. Je to konstantní trend, návratů, který ukazuje, že při nejmenším některé části země už jsou dost stabilní na to, aby se lidé vrátili a aby tam zůstali. Což je důležité a je potřeba to podporovat a posilovat. Další pozitivní zprávou je, jak už jsme také slyšeli, že počet osob, kteří se snaží dostat z Libie přes středozemní moře, se snížil za poslední měsíce. To je pozitivní zpráva, která sebou ale nese i určité problémy. Protože samozřejmě úplné dodržování základních práv těchto migrantů na libijském území není tak docela zaručené. Na jedné straně tu tedy máme pozitivum, snížení počtu příchozích, snížení počtu úmrtí ve středozemním moři, to znamená vyšší počet zachráněných životů. A na druhé straně tady to negativum, a to celková situace dodržování lidských práv a životních podmínek v Libii, které nejsou ani zdaleka adekvátní a rozhodně se to musí zlepšit. Což je oblast, kde musíme přidat, kde musíme více zapojovat místní úřady a starat se o to, aby dodržovali základní standardy a aby zacházeli s migranty jaksi uspokojivým způsobem. Tím se dostávám k otázce záchytných center. Ty jsou součástí dohody mezi Africkou unii, Evropskou unii a OSN z Abidžanu kde bylo rozhodnuto posílit dobrovolné navracení ze záchytných center, abychom ulehčili těmto přelidněným centrům a abychom tak alespoň částečně zlepšili životní podmínky v záchytných centrech. Všichni určitě známe eh, reportáže ze CNN na různá videa, a další informace, které poměrně v živých barvách popisují, jaké jsou podmínky v záchytných centrech. Já musím říci, že jsem uh, v této oblasti pracu, že v této oblasti pracuji už skoro 30 let. Viděl jsem všude na světě uprchlické tábory, tábory vnitřně vysídlených osob, ale něco takového jsem ještě neviděl. Je to tak hrozné, jak si jenom dokážete představit. Představte si záchytné centrum eh, pro 400 lidí, eh, kde je 1800 lidí, tak už jenom, už jenom záchody si představte. To je jenom jeden aspekt. Takže musíme se snažit ze všech sil trošku vyprázdnit tato eh, záchytná centra a vyprázdnění záchytných center samozřejmě si žádá e, rozhodnutí Libie zrušit systém e, center, e, což Libie zatím ještě neučinila, nepřistoupila na to, takže se snažíme o posílení návratu ze záchytných center domů, ale ten systém zůstává dále funkční, takže je poměrně pravděpodobné, že centra budou znovu naplněna jinými migranty. Když se konal abidžanský summit, tak počet obyvatel v záchytných centrech byl zhruba 20 tisíc z důvodu bojů v Sabratě, které vedly zase k posílení počtu migrantů. Tav je asi 8 tisíc osob. Což naznačuje, budeme nadále pokračovat v navracení a to co nejrychlejším tempem. Samozřejmě partnerství eh, s Africkou unii nezahrnuje pouze navracení jako takové, ale také podporu zejména proto, že Reintegrace osob je v každém případě náročná a v tomto konkrétním případě máme co dočinění s e, obrovskými počty lidí oproti původnímu plánu. Původně plánované číslo, původně plánovaný být 700 za stejnou dobu. Takže vidíte, že to měřítko je mnohem větší, než bylo plánováno. Což je dobrá zpráva, že jsme dostali lidi z bídy a ze strašlivé situace, ale jsou s tím komplikace, protože pak je zase potřeba zajít blém a žádá si to čas. Ale do jisté míry se situace lepší. Ještě dva poslední komentáře a potom eh, velice rád odpovím jakékoliv otázky. Eh, Jednou důležitou oblastí naší působnosti eh, je tradičně historicky eh, jedním z klíčových eh, regionů Libie, který má vliv na stabilitu či nestabilitu celé země. Takže cokoliv můžeme udělat eh, pro sociální soudržnost a stabilizaci a komunikaci s místními kmenovými vůdci. A za druhé je to jeden z regionů, do kterého se vrací mnoho vnitřně vysídlených osob. Takže stabilita tohoto regionu posílí možnosti vnitřně vysídlených vrátit se domů a znovu začít řádný život. Takže čím více budou mít možností přímo v tomto regionu, tím bude nižší pravděpodobnost, že budou pokračovat dál na sever a časem případně padnou do rukou pašeráků lidí nebo do jiné svízelné situace naši lidé na jihu, v Saba, to je, měst, to je město na jihu Libie, eh, byli uneseni a byli drženi tři dny, a pak byli propuštěni díky zásahu eh, místních vůdců a starších, kteří eh, vyjednali jejich propuštění. A zpráva je, že místní vůdce vyjednával o únosu zaměstnance OSN, což ukazuje určitou pozitivní image OSN v tomto regionu. A poslední věc, pašování lidí, převážení lidí. Ství, které v Libii probíhá, na to nejenom v záchytných centrech, ale po celé zemi, Kolují zprávy, které je ještě třeba ověřit, nicméně hovoří o mimosoudních popravách a v zemi, kde právo a pořádek jsou zajištěny pouze částečně, pokud vůbec. Žádá si to rozhodně naši pozornost a mezinárodní spolupráci na úrovni policie, soudů, vyšetřování a tak dále. Protože víme, by a mají eh, mají své kšefty všude možně, i v Evropě, mají v Evropě bankovní účty a tak dále. Takže i v těchto částech světa je potřeba efektivně bojovat proti e, obchodu s lidmi, k čemuž je nutná mezinárodní spolupráce. E, tím bychom nepřispěli k zatčení e, těch, kteří provozují ty plavby z Libie do Evropy. Pouze mezinárodní spolupráce. Děkuji vám moc krát a rád odpovím na jakékoliv otázky. Děkujeme, pane Ambrosie. Děkujeme za toto velice důležité a informativní přednesení a nyní ještě máme několik kolegů přihlášených do diskuze. Kdo chce ještě další, tak se prosím přihlásí. Já jsem jedna z těch, kteří navštívili Libii právě v rámci naší návštěvy našeho výboru ráda bych řekla, že v podstatě vlastně to, co jste nám řekli, tak nějak odpovídá přesně tomu, co jsme přímo na místě viděli a co jsme si mohli vyslechnout především prací a tím, co se říká zde u nás v Evropském parlamentu nebo ostatních evropských institucích. To, co mě skutečně nejvíce překvapilo, s ohledem na to, co nám bylo řečeno již opravdu dlouho, protože Libie opravdu je zemí, která je tradičně zemí migrantů a která v podstatě nebyla nějakým způsobem, jak bych to řekl, že bychom měli hovořit s místními orgány. Zní to, jako kdyby tam snad byla nějaká stabilní vláda, která by měla možnost kontrolovat celé území. V Tunisu nám byl vůbec vést dialog nebo dělat rozhodnutí, která se týkají celé této problematické situace, samozřejmě mimo soudní popravy. To je další centra pro migranty. V většině případů tam nedochází k žádným kontrolám ani libyskými orgány, takzvanými libyskými orgány. To znamená zastoupení mezinárodní e, zástupce. V podstatě jsou to libyští e, představitelé, který, kteří často fungují. E, dá se říci, že libyské milice se prodaly na různé strany, že v podstatě to hrají na různé strany. a samozřejmě s těmi čísly, o kterých jste se zmínili. Tam bych se ráda zeptala, jste si skutečně jistí, že ti, kteří jsou za... To znamená, kde je nějaká hranice to znamená zlepšení těch životních podmínek, vy už jste o tom hovořil, v některých eh, centrech je to opravdu dramatická záležitost. Jako i vy jsem si vědoma toho, že to je nesmírně důležitý prvek v celé této mozaice, ale známe-li situaci v Libii, víme, že nikdo vlastně tuto zónu nekontroluje, kromě nějakých místních kmenů, jestli to mohu takto říci. A další otázka o které jste se zmínili úplně na závěr, se týká financování. Financování, ano, obchodování s lidmi, víme, že Libie je čím dál tím víc, středky, které potom končí v rámci praní špinavých peněz a tak dále. Čili samozřejmě, co dělá Evropská unie, aby bojovala na tomto poli, aby bojovala proti tomuto typu financování, protože samozřejmě, že když budeme pouze, ať už v jakémkoliv pořadí, prosím, odpověste na tento dotaz. A snažte se, prosím, bych to hm, trošku uvedl na správnou míru. Dvě věci. Od prosince už máme mezinárodní zástupce SIOM a, a hm, UCR přímo na místě, tam asi 130 například i prostřednictvím různých eh, místních eh, kontraktů, kde se snažíme administrativně umístit naše pracovníky i v rámci tohoto mechanismu, který by umožnil trošku více pružnosti. Na místě i ten únos minulý týden to byl právě člověk, který je zástupce mezinárodních složek. A pokud jde o ta detenční centra, záchytná centra. Já jsem měl na mysli ty, které řídí vláda. Máme určité zatím nedefinované eh, množství soukromých detenčních center, my nevíme, jaké jsou tam podmínky, kolik tam je lidí. My víme, že taková záchytná centra rovněž Existují, ovšem to nejsou ty, o kterých se zmiňujeme, když hovoříme o těchto detenčních centrech, protože k ním nemáme při milice, bez, samozřejmě v souladu s tím, které milice mají kde svůj vliv a některé je pravda, že samozřejmě odpovídají místním um, orgánům, ministerstvu vnitra a tak dále, čili je to takový mix kde jsou vlastně soukromé milice na jedné středisku. Pracujeme tam s našimi místními mezinárodními spolupracovníky přímo na místě. Eh, právě proto, pokud jde o ta čísla lidí, které jsme navrátili, tak to, to jsou ta čísla, která máme jistá, protože je registrují plynou ta čísla, která jsem vám uvedla, která jsou víceméně správná. Všechno ostatní je pravda, toto je naše, to, co zde zaznělo, toto je naše každodenní dilema. Protože z našeho pohledu my vlastně jsme v Libii kvůli našim prvním cílem je zmírnit utrpení Libiců i migrantů. Samozřejmě, že zde neexistuje nějaký jasný konkrétní úřad, který by byl dostat, který by měl dostatečně pod kontrolou tu situaci, ne aby zajistil ty dohody, ale v podstatě zajistil zodpovědný za to území, na kterém fungujeme, ať je to záchytné centrum nebo nějaká jiná jednotka. Samozřejmě, že je to problém, je to výzva, jediný způsob, jak to řešit, je neustále vyjednávat se všemi subjekty, aby náš humanitární mandát mohl být uplatňován. Do velké míry k tomu dochází, v jiných případech bohužel ne, protože prostě takový, máme takový výbor pro eh, management jednotlivých komunit, jsou tam místní vedoucí představitelé, volení zástupci, kmenoví vůdci, starší a tak dále. A tento výbor společně rozhoduje, diskutuje o nějakých zdravotnických středisek nebo například um, vykopat jako nějakou studnu, zlepšit dodávky vody a tak dále. Čili samozřejmě, že ty mikrointervence jsou velice důležité, ty, které jsou důležité pro místní komunity. Chceme, aby si je komunity sami zvolili, vybrali kmenový vůdce a tak dále, tak abychom vytvořili podmínky pro dialog mezi těmito komunitami. My se o to snažíme všemožně a věříme, že alespoň tímto drobným způsobem se snažíme zlepšit sociální komunikaci. Z nějakých, o, nějaké omezené kontroly vlády nad různými částmi libyského území já souhlasím s tím, co poslankyně řekla. Rozumění to je vlastně jediný na mezinárodně uznaná vláda a snažíme se podívat na to, co tato vláda může Eh, samozřejmě i přeškolování libijských orgánů, zástupců, pokud jde o otázky nelegální migrace, včetně otázky lidských práv. Toto je klíčový prvek všeho, co děláme na místě v rámci budování kapacity migrace, včetně otázky lidských práv. Toto je klíčový prvek všeho, co děláme na místě v rámci budování kapacit, v rámci nějakého školení, cvičení a tak dále. Samozřejmě, že to má dopad eh, i na, se o tom zmínil, v těch neformálních nemůžeme fungovat, eh, my musíme respektovat eh, pravidla územní suverenity a to my děláme samozřejmě. Naše práce je teda roztříštěná, není ještě u konce a jediný způsob, jak eh, vládu, která by mohla být legitimním správcem libýského území, celého území, a kterou by podporovala i sjednocená armáda. Samozřejmě, že se to jednodušeji říká zde nebo v Libii, ale i sjednocená armáda. Samozřejmě, že se to jednodušeji říká zde nebo v Libii, ale ti praní špinavých peněz. Jednak je to watchlist, který máme ohledně vysoce rizikových zemí a zároveň Eh, na které teda ty sankce by měly být eh, zacíleny. Hovoří se o tom v New Yorku, jakmile dojde k tomuto rozhodnutí na úrovni OSN, okatní a Jižní Libii. A mezinárodní zástupci naše EU delegace, jak víte, je souštívě, naše delegace navštívila Tripolis eh, většinou jednou, někdy dvakrát týdně na celý den a druhá. Děkujeme panu Piketovi i panu Ambrosimu. Myslím si, že bylo velice zajímavé vyslechnout si všechny tyto detailní prezentace a informace. A nyní ještě na závěr. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom bych na závěr rada řekla, že díky e, těmto zprávám, e, které nám podali oba pánové, nám mohou dodat trošku optimismu, mm, když vidíme ty intenzivní akce a dialog a e, viděli jsme tu vizi do budoucna, třeba že ještě podmíněná, ale mm, vidíme, že tady existuje akční plán a i když eh, ještě je to asi daleko, tak přece jenom vidíme určité světlo v tunelu i na základě těch nových voleb. Ale na druhé straně eh, děkuji pana Ambrosimu no, také eh, za to, co nám řekl mm, a že snad se zarazily ty nejstrašnější věci a krůček po krůčku se mm, situace navrací ke stabilizaci i v situaci Eh, přesídlených Libynců jako takových eh, a v rozvoji nezbytného dialogu. Na druhé straně také vidíme ten program dobrovolných návratů, který eh, může být nápomocný. Jediná věc, kterou, která zůstává v nás jako otazník, to je otázka prostředků. Myslím si, že Evropská unie Eh, by mohla udělat o něco více, než prostě škrtat země z určitých seznamů. Je třeba eh, identifikovat také eh, ty účty, kam šly peníze diktátora. A je třeba s tolika kapacitami a s takovými spravodajskými službami, které máme, je snad potřeba identifikovat ty, Eh, příjemce eh, z této tak obrovské lidské tragédie. A v našich prohlášeních se musíme alespoň snažit o to, aby eh, Libyjci měli také svou aktivní roli, ne abychom my tady ze zhora rozhodovali, kteří jsou ti dobří a kdo jsou ti špatní protože i my neseme odpovědnost za to, aby se tady nepřidávaly k té již tak těžké situace ještě další čistě z politických důvodů. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní Ajalo. Děkuji vám, kolegové, za vaši prezentaci. Je to právo rozhodné v tomto případě týkající se údajů eh, společnosti v Irsku a evropské právo nepočítá s tím, že by nějaké, nějaký soud třetí země, v tomto případě teda nejvyšší soud eh, v USA, měl rozhodovat o přístupu dat, protože v příslušném nařízení je vždycky napsáno, že je zapotřebí mít legální zemi, které máme mezi členskými státy a USA a mezi Evropskou unii a Spojenými státy Eh, tedy eh, vzájemnou dohodu o pomoci. Je mi to líto, protože tady prostě mm, mám spoustu práce, musím přeskakovat z jedné věci na druhou. Je mi líto, že jsem takhle vpadl do této diskuse, ale my máme právě konferenci AKT. To, co jsem chtěla říct k Microsoftu, my už jsme si na toto téma vyměňovali názory s advokáty a právníky, zejména s jedním, ale eh, myslím si, že nejdůležitější věc, aby tady prostě nevznikla reciprocita v tomto případě. Bohužel pan poslanec občas nehovoří do mikrofonu, takže je mu velmi špatně rozumět. Hmm, teď tedy jsme konfrontováni se situací, kdy eh, Ministerstvo spravedlnosti USA vyzývá Microsoftu, k přístupu údajů, která jsou ukládána mimo teritorium eh, USA, sice v zemi Evropské unie. A to se týče také eh, ochrany soukromí evropských občanů. A to vzbuzuje naše obavy, jakožto zástupce evropských občanů. Za prvé, mohli byste E, mohli bychom se odvolávat na práva na ochranu soukromu Evropanů. O to my jsme se starali, my jsme rozvíjeli tato práva právě tím, že jsme měli tady, vypracovali a schválili ten balíček v oblasti ochrany soukrom, ochrany osobních údajů. No a za druhé mezinárodní právo, včetně zásad závazných zásad, protože někteří se snaží aplikovat vládu práva mimo území této zemi. a ne v zemi, kde je příslušná společnost, která sbírá data registrovaná. A proto Eh, je tento případ eh, USA versus Microsoft tak eh, významný pro Evropskou unii. Musíme to velice bedlivě sledovat a musíme z toho vyvodit také své závěry, tak jak jsme to vždycky činili, když docházelo k nějaké situaci nereciprocity. Jednáli se o převod údajů do USA Měl by nějaký evropský soudce se snažil získat přístup k údajům eh, eh, na, si schromažďovaným na území USA, aniž by k tomu USA něco mohli říct. No to si tedy nemyslím. A mm, ještě to souvisí s tím kontextem nejistot. Co se týče transatlantického partnerství právě v souvislosti s předáváním údajů. Hmm, po té, co byla zneplatněna poté, co eh, bylo byl devalidovan takzvaný safe harbor, čili bezpečnostní doložka v rámci vyjednávání transatlantického partnerství týkající se právě předávání osobních údajů. Jsou tady tedy nejistoty, s kterými se musíme vypořádat a myslím si, že eh, v této souvislosti je třeba diskutovat o těchto právních argumentech také za dos, s tím, že dospějeme k a dalším bodem na pořadu jednání se opět týká pana Albrechta, já mu dám hned slovo, týká se to nařízení o agentuře ENIS.